rozpravě budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení. Nyní udělí slovo kolegyně de Kaiser. Je pense que l'intérêt du problème dépasse largement. Euh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já vidím je mi velice líto, že opravdu je zde opravdu velice málo lidí, je mi to líto mm, pro mě osobně a i pro mou skupinu. Pokud je o Gvineu Konakry, potřebujeme vyslat mezinárodní pomoc po smrti a prezidenta Kontého, došlo k převzetí, převzetí moci chuntou. Všichni jsme to odsoudili, mezinárodní společenství to odsoudili. Oni sice slibovali, že dojde k přechodu k demokratickému režimu kapitán, ehm, který vede, který vedl tuto chuntu, slíbil, že se nebude ucházet o eh, žádné posty. Vidíme, že tato země je v hrozné situaci, nemá základní služby, nemá žádný rozpočet a podobně a vidíme, že v podstatě hm, teď se bude hlásit o prezidentský úřad a v podstatě využívá všechny zdroje medi- mediální, hm, všechny finanční zdroje této zemi. V podstatě hm, vidíme, že chunta porušila veškerá, veškerá pravidla. Opozice organizovala demonstrace, které byly brutálním způsobem způsobem potlačeny eh, asi mm, tisíce, tisíce eh, zraněných, asi 150 mrtvých, ženy byly znásilňovány. My opravdu Evropský parlament a samozřejmě celá Evropská unie požaduje, aby okamžitě, okamžitě došlo k pozastavení naší dohody o rybolovu. Žádáme, aby Africká unie um, uvalila sankce a aby došlo k výboru o usmíření. Žádáme, aby přechodná vláda um, připravila připravila um, legislativní i prezidentské uh, volby a uh, protože, jak vidíme, tak chunta jedná v rozporu s mezinárodním právem. Vidíme opravdu dramatické situace a já, já Doufám, že to nebude nějaký precedens. Musíme samozřejmě podobně jako v ostatních případech Evropská unie musí, musí být opravdu velice odvážná a reagovat na toto zásadní porušování lidských práv a na tuto tragédii. Děkuji. Děkuji kolegyně de Kaiser a jako další dostává slovo kolegyně Webrová. Máte dvě minuty, prosím. Já se omlouvám, neslyšela jsem své jméno. Milí kolegové, když se podíváme na tuto situaci, na situaci v Gvineji a když se podíváme na ta zvěrstva, ke kterým došlo v posledních měsících, tak v podstatě první legitimní otázka, která zde vyvstává, je, jak je možné, jak je možné, že jsme to nepokryli dostatečně médií, že o tom neslyšíme. Je zde občas nějaká zmínka, jako kdyby ani nedošlo k úmrtí stovek lidí, jako kdyby nedošlo k obrovským porušováním lidských práv, mučení, eh, neuvěřitelným eh, formám znásilňování, porušování lidské důstojnosti a podobně podobně. Je pravda, že mnoho mezinárodních institucí odsoudilo, mezináro, odsoudilo tuto vojenskou chuntu, která převzala moc po státním projevu, ovšem já si, převratu, ovšem já si myslím, že bychom měli zvýšit povědomí, povědomí eh, včetně našich evropských občanů. Proto jsem nesmírně ráda, že alespoň Evropský parlament eh, hovoří, my, kteří hovoříme hlasem našeho lidu, mm, že jsme reagovali, že přijímáme toto eh, usnesení, které bude reagovat na tuto problematiku. Ovšem Domnívám se, že nejdůležitější v této situaci je nejenom kritizovat a odsuzovat stávající režim, ale zároveň zabránit jakýmkoliv možnostem, aby došlo k zneužívání našich evropských finančních prostředků, které by měly na pomoci vinejskému lidu. Děkuji. Děkuji kolegyně Webrové, Jako další promluví pan kolega Preda. Prosím, máte jednu minutu. Mulțumesc foarte mult. Ziua de 28 septembrie je o zi importantă pentru poporul din Guinea, pentru că... E- Děkuji vám. 28. září jsme zažili velmi důležitou událost v Gvineji. Byl to Den nezávislosti. Ale 28. Září, 28. září tohoto roku se také zapíše do dějin jako den masakru. Masakru násilné moci vlády, která se dostala k moci silou. Tato vojenská funta, ta od nás nemůže být akceptována. Po celou dobu jsme viděli, že kapitán Kamara sice sliboval, že nebude kandidovat v prezidentských volbách, ale nyní vypršelo ultimátum Africké unie. Kamara je ale stále u moci a je jasné, že vojáci lžou. Proto je musíme vystavit určitému tlaku. Jako další promluví kolegyně Veržia na dvě minuty, prosím, říká předseda. Oui, monsieur le président, euh, mes chers collègues, je me suis... Vážený pane předsedo, milí kolegové, já už jsem v Bruselu hovořila na mini plenáce před um, dvěma týdny na toto téma, takže to nebudu opakovat. Mí kolegové už se vyjádřili v tomto směru, vyjádřili mnoho aspektů. Já uh, jsem opravdu velice ráda, že je zde mnoho politických skupin, které společně reagují na tuto výzvu, uh, výzvu civilního obyvatelstva Gvineji, že odsuzujeme uh, chuntu, která která získala moc v prosinci minulého roku, represe, že odsuzujeme represe proti mírovým demonstracím. Ehm, civilní obyvatelstvo, kvinejské obyvatelstvo volá po naší pomoci a vidíme, že všichni uznáme, že je opravdu nevhodné a nemožné aby jsme v rámci našeho, naší dohody o rybolovu poskytovali finanční prostředky, protože víme, že ve stávající situaci to skončí v kapsách vojenské chunty, že se to nedostane eh, opravdu eh, těm, kteří to nejvíc potřebují, to znamená rybářům. Je to režim, který je nejskorumpovanějším systémem, režimem na celém světě. Nehovořím to já sama, jsou to mezinárodní orgány, které nám o tom podávají informace na základě kontroly přímo na místě, proto volám, volám opravdu opravdu potom, abychom všichni společně odhlasovali společnou, společnou rezoluci, včetně eh, článku, který volá po pozastavení naší dohody o rybolovu a doufám, že rada i komise bude následovat v, nás, v našich šlepějích. Děkuji. Děkuji kolegyni Veržia a dále promluví kolega Bílan. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na konci loňského roku po smrti prezidenta Contého se moci v Gineji chopil kapitán Kamara a tenkrát jsme všichni byli poměrně naivní a věřili jsme kapitánovi Kamarovi v jeho prohlášeních, kdy říkal, že eh, vyhlásí svobodné prezidentské volby. Dnes se eh, sešlo snad 50 tisíc lidí na stadionu, aby protestovali proti eh, kapitánu Kamarovi. Ovšem, s čím se tam setkali? Setkali se tam eh, s vojáky, s policejními jednotkami. Eh, toto, tato demonstrace byla brutálně potlačena, řada žen byla znásilněna. Pan Solana na to velmi rychle zareagoval Eh, došlo to také k tomu, že například Francie se rozhodla upustit od jakékoliv spolupráce s Guineou a teď uprch, uteklo přece jenom řada týdnů a Evropská unie by se k tomu měla nějak postavit. Měla by třeba žádat o uvalení sankcí, které by měly být co nejpřísnější, protože pouze za takových eh, okolností můžeme očekávat, že Kamara se vzdá moci. Děkuji jako další promluví kolegyně Levin. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala Evropské komisi za jejich rozhodnutí, za rozhodnutí komisaře Borga, který, které zveřejnil včera. To znamená, že komise stahuje svůj návrh na dohodu o rybolovu s Guineou. Výbor pro rybolov už hlasoval proti této dohodě a to dva dny po masakru, který proběhl v Gvineji Konakry, kde víme, mm, že asi dvě stovky lidí bylo zastřeleno vládními jednotkami, které kontroluje kapitán Kamara. My doufáme, že to je pouze první krok, že to je pouze první krok Evropské unie tímto směrem a že eh, zrevidujeme naši obchodní politiku s rozvojovými zeměmi. Myslím si, že na našich bedrech leží veliká odpovědnost, protože jsme jedním z největších a nejdůležitějších obchodních partnerů, hráčů na světě a zároveň hráčů na poli rozvojové pomoci. A právě proto bychom měli opravdu eh, dělat rozdíl mezi obchodováním na jedné straně a vztahy, které máme s podobnými režimy. Dohoda o rybolovu. Dohoda o rybolovu se snažila zlepšit situaci přímo na místě. Doufali jsme, že část finančních prostředků zlepší živobytí místních rybářů. Bohužel komise jasně e, e, zjistila a poukázala na to, že mm, to v reálu tak nevypadá a že přímo tyto finanční prostředky by mohly podporovat tento režim, což samozřejmě by Evropská unie neměla dělat. Děkuji kolegyně Levinové. Nyní promluví řečníci za jednotlivé skupiny. Jako první kolega Kačmárek. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, už před dvěma týdny jsme hovořili o Gvineji. Bohužel situace v zemi stále vyžaduje naši pozornost a také reakci. V pondělí tohoto týdne eh, rozvojový výbor si vyslechl eh, prohlášení bývalého premiéra pana Diala, který byl svědkem eh, těch událostí 28. září a já si myslím, že není dostačující, abychom vyžadovali, aby eh, chunta respektovala lidská práva. Pokud by vojenský režim respektoval takováto práva, tak by to nebyl z definice vojenský režim. My můžeme postupovat pouze jasnou akcí, nikoli pouze slovy. Děkuji kolegovi Kačmárkovi a nyní promluví kolega Tyrolian za socialisty demokraty.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 událostem 28. Eh, eh, září došlo k opravdu k velikým útokům ze strany, ze strany chunty vedené, eh, vedené kapitánem Kamarou proti mírové demonstraci. Samozřejmě, že zde máme i dohodu s Kotonu, která by měla být uplatňována na základě základních lidských práv. Vidíme, že kapitán Kamara eh, není ochoten ustoupit od své kandidatury na prezidentský post v rozporu eh, s tím, co slíbil, v rozporu, že eh, opravdu zorganizuje svobodné volby proto by měla Evropská unie eh, jednat v souladě s našimi principy, tak aby všechno toto násilí, eh, které probíhá v Gvineji, bylo ukončeno. Vážený pane předsedo, milí kolego, takže zde máme toto usnesení, společné usnesení, které dodržuje a poukazuje na naše hodnoty, Ehm, opřem podotýkám eh, důležitou článku 10, to znamená snahu pozastavit eh, dohodu o rybolovu mezi Evropskou unii a Gvinii do té doby, než dojde k demokratickému procesu. Pokud eh, samozřejmě Samozřejmě, že to nesmí mít ale dopad na eh, rozvoj místního obyvatelstva, ovšem vzhledem k masakru, ke kterému došlo v září, tak vidíme, že chuntě nezáleží na jejich obyvatelstvu a právě proto nevidíme žádný jiný možný postup než tvrdý eh, postup eh, Guinea v posledních letech zažila pouze diktátorské režimy, hm, v podstatě neznala žádný lepší režim v minulosti. Jako další promluví kolega Haglund. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat to, co už řekli kolegové. Pouze mohu říci, že mě velmi těší, že o tomto tématu zde dnes hovoříme. Jenom bych rád stručně řekl, o čem jsme diskutovali na výboru pro rybolov. Svého času si lidé mysleli, že Evropská unie by byla ochotna uzavřít takovou dohodu téměř s každou zemí. Ale my jsme si uvědomili, že zde máme co dočinění se zemí, jejíž situaci zde kolegové velmi dobře popsali. Někteří lidé si myslí, že rybolov a lidská práva jsou dvě rozdílné věci, ale já si myslím, že takhle žádný politik smýšlet nemůže. Také si myslím, že bylo hodně lidí, kteří hlasovali pro tu dohodu o rybolovu, bylo i poměrně hodně a to vyvolává trošku přece jenom mé starosti, protože tady jde o dohodu se zemí, která e, je řízena vojenskou chuntou. Dnes panuje široká podpora, protože jsme tu dohodu stáhli a to si myslím, že je tedy pozitivní vývoj. Možná si myslíte, že rybolov není některak ovlivněn tím, co se v zemi děje, ale není tomu tak. Tady je potřeba dosáhnout nějaké udržitelné situace. Je pravda, že rybáři se také musí nějakým způsobem vydělat, ale nemůžeme to všechno eh, házet do jednoho pytle. Jako další eh, Romeva Rueda de participar precisamente en la reunión de la Comisión de Pesca cuando esta... Děkuji, pane předsedající. Já jsem měl tu čest účastnit se zasedání výboru pro rybolov když jsme tam tehdy hlasovali, sice jen těsně, o tom, že neobnovíme tu smlouvu o rybolovu, a to kvůli porušování lidských práv krvavým zvěstům, která se v Gvineji odehrála. Já bych rád, aby dnes na plénu byl vyslán jasný signál, že jsme tady tuto obnovu, smlouvu neobnovili. Signál evropských institucí, že nejsme připraveni vynakládat prostředky daňových poplatníků vládě na vládu, která porušuje lidská práva. Myslím, že tento případ by mohl být precedentem, který nám ukáže, že lidská práva jsou důležitější než hospodářské dohody. Jsem rád, že výbor pro rybolov učinil tento krok a parlament musí toto rozhodnutí ještě ratifikovat. Je to velká šance a doufám, že článek 10 zůstane tak, jak je nyní. Děkuji. Děkuji kolegovi Romovo i Rueda a nyní jako poslední za skupiny promluví kolega Poreba. Pane předsedo, minimálně 157 lidí zemřelo, přes 1200 lidí bylo zraněno během té mírové eh, demonstrace opozice na tom stadionu, který zde byl míněn. To byl v podstatě největší masakr od roku 1958, když Kamara převzal moc v minulém roce slíbil, že tuto moc předá v demokratických volbách. Ovšem své slovo nesplnil. Stále zemi vládne vojenská hunta. Naprosto ignorují lidská práva, zabíjejí, Eh, zraňují a znásilňují jako zástupci Demokratické Evropské unie, eh, musíme bránit eh, oběti, musíme potrestat násilníky a musíme zajistit, aby se tyto otřesné věci nedělily, neděly znovu. Tato země, jak už to bylo řečeno, patří k nejskorumpovanějším zemím v Africe a pokud se nezlepší stávající situace, může destabilizovat celý africký kontinent. Děkuji kolegovi Porebovi a nyní udělím slovo kolegyni Delvo. Máte jednu minutu. 50 morts et combien d'humiliations sexuelles non 150 mrtvých, eh, mnoho znásilnění. 28.9. to je den, který je opravdu bezprecedentní, pokud jde o násilnosti. Došlo k obrovské represi ze strany chunty, máme zde mnoho svědectví, je to obrovské barbarství a právě proto bychom měli postupovat velice jasně. Jsem velice ráda, že jsme se rozhodli ohledně sankcí, tak abychom bojovali proti chuntě pana Kamary. Nestačí pouze hovořit o tom, že odsuzujeme tyto činy, musíme odhalit všechny tyto činy, musí zde působit skutečná komise, výbor, který to bude vyšetřovat, tak aby došlo k potrestání všech pachatelů. Myslím si, že Evropská unie musí využít veškeré nástroje, tak abychom bojovali proti zneužívání sexuálního násilí, jakožto vojenské zbraně. Vidíme to v mnoha případech, v mnoha vojnových konfliktech. Vidíme zde oběti především. Jsou to ženy samozřejmě, ohrožené skupiny, mladé dívky. Musíme bojovat za, za lidská práva, za respektování lidských práv, rovnost pohlaví, ochranu těch nejzranitelnějších. Toto by měla být základní podmínka, minimální podmínky všech možných dalších budoucích vztahů a dohod, které s touto zemí budeme mít. Děkuji kolegyni Delvo a nyní promluví kolega Dezir. Děkuji. 28.9. manifestoval lid Gvineji za respektování lidských práv, za volné svobodné volby a byli potlačeni represemi režimu, který odsuzujeme my všichni a režimu, který ztratil jakoukoliv důvěru. Jak víme, dochází ke znásilněním žen, bajonety a podobně, kde opozičníci jsou, jsou mučeni, musíme stát mm, po boku Eh, ECOWASu, Africké unie, tak aby a samozřejmě především po boku guinejského lidu, guinejský lid který má obrovské bohatství, musíme jim pomáhat a všem nebudou nikdy schopni využít toto bohatství, když skorumpovaná vláda to využívá pouze pro své klany. Právě proto jsem nesmírně rád, že Evropská komise je velice odhodlána a že bojuje opravdu podobně jako Evropský parlament. Nesmíme přece mm, hovořit pouze o ekonomických eh, našich vztazích, přece naši partneři musí splňovat i určité závazky, pokud jde o respektování lidských práv, demokratických principů, protože to dlužíme guinejskému lidu, musíme jim stát po boku v jejich boji za demokracii. Děkuji. Děkuji kolegovi Desierovi. A nyní se dostáváme k proceduře KHDI. Jako první může promluvit kolega Kasolidis. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pouze požádal o slovo, abych eh, okomentoval návrh eh, pozastavení stávajícího protokolu EU Gvinea. Pochybuju, zda brutální režim, který neváhá utratit životy 150 svých občanů, bude pohnut k nějakým činům takovouto minimální sankcí. Připomínám, že jsou to také právní závazky vůči občanům, eh, vůči eh, lidem v, okup, v okupovaných oblastech, eh, ať už jsou to rybáři či jiné profese. A proto EPP trošku váhá při tom pokračování v tomto návrhu. Děkuji. Jako další promluví kolega Tenok. Děkuji. Příběh Gvineji je pro Afriku téměř typický. Jeden vojenský režim nahrazen jiným vojenským režimem, dojde k vojenskému puči. A přitom tato země by mohla být prosperující, má obrovské přírodní bohatství a místo toho zažívá eh, obravské krveprolití a to už řadu let. My jsme žádali proto, abychom vytvořili jakýsi Kilberlyho proces pro eh, takové zdroje, jako nejenom tedy diamanty, které by umožnily vyhnout se krve prolití v budoucnosti a které by nám umožnily nějakým způsobem řešit situaci, kdy se ujme moci takový člověk jako eh, Kaman, Kamara. Jde tedy o to, abychom e, svými kroky ještě neoslabili otázku lidských práv k Gvineji. Nicméně to, co zde bylo navrženo, to opravdu potrestá pouze obyčejné lidi a ne tu vojenskou huntu. Děkuji kolegu Tenokovi. Nyní paní Hautala. Arvoisa puhemies. Ähm, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Všichni děkuji Evropské komisi za jejich rozhodnutí, rozhodnutí v oblasti dohody v oblasti rybolovu, pokud jde o porušování lidských práv. A proto bych se ráda zeptala, zda Evropská komise chce systematicky, systematicky revidovat podobné případy v podobných situacích, tak abychom mohli reagovat na tuto problematiku i v budoucnosti. Vielen Dank. Darf ich... Děkuji paní Hautala a nyní promluví kolegyně Korola. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nedávno se mě někdo zeptal, jak bych definovala lidská práva. A já jsem řekla, já to přece nemusím definovat, pro mě to není vůbec přínosné. Myslím si, že by to nebyla nějaká definice mm, rozsáhlého charakteru, protože v podstatě není potřeba ji vymýšlet. Tato definice existuje, je závazná pro mezinárodní společenství, všichni ji musíme respektovat a Gviná rovněž podepsala dohodu z Kotono, podle které musí chránit lidská práva. Toto je výchozí bod, a ze kterého musíme vycházet, to znamená respektování lidských práv a ostatních demokratických aspektů, když hovoříme o podobných dohodách, jako je dohoda z Kotonu. Musíme reagovat rychle, pravděpodobně i za pomocí sankcí. A vidíme, že je to země, která je nesmírně bohatá na nerostné bohatství, ovšem zároveň jedna z nejkorup, teda nejvíce postižených zemí korupcí, je velice smutné, že čínské společnosti, které tam investují, nepožadují dodržování lidských práv. Korola. Děkuji kolegyni Korole. Tím je ukončena rozprava. Hlasování proběhne na konci celé rozprahy. Nyní bych ale, promiňte, říká předseda, chtěl udělit slovo ještě komisaři Orbanovi. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové. Komise zcela vážně a velmi rychle Můžu pokračovat, ptá se pan komisař. Předseda říká, nyní se přihlásil ještě jeden kolega s poznámkou k jednacímu řádu. Euh, Je mi velmi líto, pane kolego, říká předseda. Zamýšleli jsme dvě minuty, pustila jsem ke slovu čtyři kolegy, nyní udělí slovo kolegu eh, panu komisaři Orbanovi. Komise velmi rychle a rozhodně odsoudila masakr z 28. září a potlačování lidských práv v Gvineji. To stejné platí pro všechny případy, které se odehrály po 28. září. Komise v kontaktní skupině pro Gvineu došla k závěru 12.10. a zamýšlí opatření v oblasti lidských práv. Jde především o humanitární pomoc. Všichni, kteří byli zatčeni, musí být propuštěni. Těla zesnulých musí být předána rodinám a všechny oběti musí, všem obětem musí být poskytnuto lékařské ošetření, ti, kteří byli znásilněni nebo jinak zraněni. Komise za druhé vítá rozhodnutí generálního tajemníka OSN zřídit mezinárodní vyšetřovací komisi. Tato komise má vyšetřit masakr z 28. září. a docílit toho, aby osoby, které jsou za masakr zodpovědní, byly potaženy před spravedlnost. Tato mezinárodní vyšetřovací komise a vyšetřování v rámci Mezinárodního trestního dvora povedou ke zlepšení situace. Komise je rovněž připravena zamyslet se nad tím, do jaké míry bude nutná finanční pomoc pro tuto Mezinárodní vyšetřovací komisi. Členové této komise a svědkové musí být ochráněni. Nikdo nesmí být zastrašován a všichni musí žít v pocitu bezpečí. Kromě stoprocentního embarga na zbraně je komise připravena prověřit reformy v oblasti bezpečnosti. Musí být reformována armáda a země, tím dosíci opět stability. Na závěr bych rád řekl, že opatření, která zamýšlíme podle článku 96 dohody z Kotonu, začala platit už 26. července tohoto roku. Rád bych také poukázal na to, že z důvodu konsekventního postupu a také, abychom měli větší vliv na vojenskou chuntu, komisař pro otázky rybolovu oznámil, že byl stažen nebo má být stažen návrh na dohodu v oblasti rybolovu. Tam měla být vlastně uzavřena ta dohoda s Gvineou. A v nejbližší době také nebudou probíhat žádné platby. Myslím tím platby, které zamýšlí protokol. Dále bych ještě rád zmínil otázku, kterou jste zde zmínili. Uh, ta se týká těch ostatních případů. Komise chce samozřejmě zkoušet případ po případu, prověřit a vykonat určitá opatření, pokud budou nutná. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava je ukončena a hlasování proběhne po skončení rozpravy. Nyní zde máme sedm, sedm návrhů usnesení o Iránu a chci udělit slovo řečníkům. Jako první promluví kolegyně Gomez.